schůzi a začnu eh, s oznámením. Včera pan předseda eh, oznámil eh, výklad článku 166 a 7 a 153 vnitřního řádu, který týká se to ústavních záležitostí, výbor pro ústavní záležitosti a poněvadž podle článku 211 vnitřního řádu jsme nedostali žádné námitky, takže tento výklad je tímto odsouhlasen. A další sdělení. E, příslušné francouzské orgány mi sdělili, e, že do